Ke sdělením předsedy mám následující. Rád bych vás upozornil na případ Sakine Mohamady Aščanty, která byla v Iránu odsouzena k smrti, k trestu smrti. Soud v Iránu se v současné době tímto případem zabývá a tato žena byla odsouzena ještě navíc k 90 ranám byčem, protože její snímek byl uveřejněn v evropském tisku. Doporučuji Iránu, aby, Iránu, aby tento eh, rozsudek vzal zpátky a aby celý případ projednával transparentně a otevřeně. Evropský parlament je proti trestu smrti a jedno za jakých podmínek byl udělen. Dziękuję Państwu. Eh, protokół i texty przyjęte z posiedzenia. Děkuji vám. Zápis a texty z 8. července 2010 máte před sebou. Máte někdo k tomu poznám?